návrh eh, výdajů a příjmů eh, na finanční rok 2016, eh, okruh 1, parlament a jako první dostane slovo pan zpravodaj kolega Depre, prosím. Pane předsedo, drazí kolegové a kolegyně, pokud jde o odhady příjmu a výdajů Evropského parlamentu za rok 2015, tak výbor pro rozpočet od začátku trval na eh, nutnosti celkového kontextu eh, úspor v rámci rozpočtu, aby byl návrh realistický, ovšem eh, velmi tedy těsně fungující, pokud jde o prostředky. Takže bylo stanoveno, že rozpočet na rok 2016 by měl být 20 celkových správních výdajů Evropské unie. A stávající růst oproti roku 2050 by neměl překročit 1,6%. Když přistoupíme k teroristickým útokům posledních měsíců a další zhoršování této hrozby, tak nás to eh, vedlo k tomu, abychom vyčlenili eh, speciální místo bezpečnosti. A proto místo 1,6 jsme se rozhodli že tu bude mimořádný eh, výdaj 15 milionů eur, abychom tím posílili zejména v Bruselu zabezpečení budov Evropského parlamentu a abychom také vyčlenili část prostředků na eh, kybernetickou bezpečnost eh, Evropského parlamentu. A i toto je nezbytné, nutné a naléhavé posílení. Takže v rámci této eh, situace. Eh, jsou tu tedy operační kroky pro 2016. Bylo potřeba jednu prioritu všem posílit eh, a tak, abychom mohli lépe vykonávat naši parlamentní práci. Víte, že od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost došlo k posílení na úrovni logistiky došlo eh, k, také k posílení našich zaměstnanců pro legislativní práci, ale pořád ještě nám chybí eh, zdroje, pokud jde o některé akty přenesené eh, působnosti. Takže na základě toho je tu několik opatření, která navrhujeme, na, které, na kterých jsme se shodli s radou. Jednak posílení těch 20 nových míst sekretariátu, kteří budou eh, mít eh, kontrolu nad některými akty v přenesené působnosti a prováděcími eh, akty. Za druhé, a to je žádost na předsednictvo, aby vznikla nová pravidla pro zvětšení lepšího vztahu mezi akreditovanými a místními asistenty. Neboť je zřejmé všem lidem dobré víry, že akreditovaní poradci, asistenti jsou důležití k tomu, aby parlament mohl eh, správně odvádět svoji eh, funkci spolulegislátora. A za třetí, kromě těchto opatření bylo také rozhodnuto, že na žádost některých politických skupin a předsednictva eh, dojde ke zvýšení odměňování sekretariátu ta, toto opatření nebylo ovšem předmětem velkého koncenzu. Některé politické skupiny a někteří kolegové to nepovažovali za vůbec eh, vhodné ani nutné. Jiní eh, naopak to podporují, protože říkají, že takov, taková, taková odměňování, eh, ke kterému zvýšení nedošlo už do, do roku 2000, od roku 2011 a že je potřeba ty, nejkva, ty nejkvalifikovanější pracovníky správným způsobem valorizovat. Nakonec došlo eh, k dohodě mezi předsednictvem a výběrem pro rozpočet. A je jasné, že prostředky na financování eh, budou eh, uvolněny pouze poté, až bude vypracována předsednictvem úspěšný systém řešení akreditovaných asistentů a místních asistentů, s tím, že se omezí jejich počet. A za čtvrté, Ocenění výkonu parlamentu eh, není jenom otázka kvantity, ale zejména kvality, čili obsahu. A stávající systém eh, rankingu vede v některých směrech právě k určitým deformacím, která, s kterými je potřeba skoncovat. Proto se došlo k dohodě eh, požádat konferenci předsedů o nová pravidla, která by ukončila tu obrovskou eh, inflaci eh, z hlediska tedy kvantity a eh, v, ta, v těch případech, eh, že jsou to kroky, které eh, jsou eh, nepotřebné nebo jejich příjem není značný. Proto abychom, aby se eh, došlo k určitému eh, omezení a eh, abychom také přehodnotili politiku ehm, eh, nemovitostní. Děkuji samozřejmě všem spolupracovníkům, všem stínovým zpravodajům, eh, všem zaměstnancům sekretariátu, kteří odvedli vynikající práci. Děkuji všem eh, koordinátorům politických skupin za pomoc. Děkujeme vám, děkujeme vám za tuto rozsáhlou prezentaci a nyní eh, vyslechneme představitele politických skupin jako první Paul Rubik za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat panu zpravodaj Depré. Eh, my jsme eh, mnohokrát společně jednali a myslím, že ten výsledek je kvalitní. Jde samozřejmě o to, že si musíme uvědomit, jak v tomto eh, období můžeme optimálně pracovat a musíme ukázat šéfům států a vlád, že je možné tedy eh, na nadcházejících pět let zmenšit rozpočet o 4 eh, co se týče souhodného rozpočtu eh, Evropské unie je to 6 tedy celkového rozpočtu. Máme na zprávu a z těchto 6 parlament využije maximálně 20 Letos jsme zůstali dokonce pod touto sumou a tady chci poděkovat panu zpravodaji, protože vzhledem k té obecné situaci a ob- tedy té intenzivní úspornosti, eh, co se týče přizpůsobení nejrůznějších prostředků i prostředků na sekretariát, ty stropy, o nich se stále do, do kolečka mluví. Já také věřím, že jednotlivé frakce mají eh, různé názory. My se domníváme, že to by si poslanci měli individuálně rozhodnout. Ten, kdo potřebuje méně zaměstnanců, méně praktikantů, eh, méně služeb, to je dobré pro daňového poplatníka. My to eh, vítáme, když někdo má minimální nároky a efektivně využívá prostředky. Na druhou stranu máme několik poslanců, zde v parlamentu, kteří prostě mají eh, větší pracovní zátěž a proto potřebují více spolupracovníků a je proto dobré, aby také oni mohli využívat prostředky až do toho stropu. Je dobré, že ty prostředky eh, je možné získat pouze na žádost a to je dobrá eh, zásada a, a především dbejme na transparentnost, obojí musí jít ruku v roce. Za, poslanci mají nakonec také odpovědnost za e, plnění e, svých úkolů vlastní rukou a ne je e, předávat svým zaměstnancům. Děkuji a teď za sociální demokraty kolega Maňka 1 a půl minuty. Vážení pane předsedo, kolegové, kolegyně, společně bojujeme za vyšší růst, zaměstnanost, kvalitnější život občanů, ale někdy si sami stavíme překážky do cesty. Dovolte mi jeden příklad. Poslanci posílají písemné otázky do komise. Počet otázek vzroste. Čísla se už blíží k počtu 1700 otázek za měsíc. Záplava otázek zaměstnává desítky lidí. Náklady dosahují miliony eur měsíčně. Těžko se mi to říká, ale jsou případy, kdy pro ty, eh, kdo se ptají, není odpověď to hlavní, o co jim jde. I komise někdy podcení odpověď a na upřímně položenou otázku odpovědně neodpoví. Možná to vyhodnotí jako otázku, která je kladená jen do počtu, ale našli jsme řešení. V rozpočtovém výboru ho jednoznačně podpořili různé politické skupiny. Jestli webové portály nebudou kvantifikovat tyto otázky jako aktivity, které hodnotí práci poslanců, pak jejich počet výrazně klesne. Toto řešení sníží byrokracii a ušetří miliony eur v rozpočtu Komise a Evropského parlamentu. Zároveň vytvoří prostor poslancům, asistentům a pracovníkům institucí, aby řešili skutečné problémy. Vážené kolegyně a kolegové, ve výboru pro rozpočet. Po dlouhých debatách jsme našli kompromis. Teď ale je tady návrh s cílem změnit tento kompromis. Jestli chceme řešit podstatu problému, prosím, abychom hlasovali pro eh, návrh, který schválil rozpočtový výbor. Další návrhy na další milionové úspory předložíme eh, na podzim. Těším se na, dalní, na další spolupráci a děkuji panu zpravodajovi. Děkuji a teď na jednu minutu za Evropskou konzervativní stranu kolega Anders Vistisen. Děkuji zpravodaji za odvedenou práci. Domnívám se, že největší odměnou je to, že se postavil eh, proti některým extravagantnějším žádostem o navýšení rozpočtu. Myslím, že jednání mezi Birem na jedné straně a rozpočtovým výborem na druhé straně a panem Depré, že to jednání bylo dobré a skutečně se domníváme, že eh, to mohlo dopadnout mnohem hůře. I když nemůžeme doporučit Eh, hlasovat pro rozpočet parlamentu, a to z toho důvodu, že přichází v době, kdy Evropa trpí krizí a různé členské státy Evropy jsou nuceny ke škrtům, musí sahat hluboko do svých rozpočtů a proto se domníváme, že bychom neměli rozpočet vůbec navyšovat, i když to nedopadlo tak špatně, jak to dopadnout mohlo. Nechápeme, proč by měl být proč by měly být zvýšeny, eh, eh, zvýšeny eh, různé, různé prostředky, nabídat noví lidé a tak dále. Proto pro kompromis nejsme. Děkuji. A nyní jedna a půl minuty Yunus Omarji Goe. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci poblahopřát našemu zpravodaji za kvalitu jeho práce. A to o to víc, že jeho práce nebyla vůbec snadná, protože jsme museli najít 10 milionů úspor oproti eh, původnímu návrhu předsednictva. Ovšem, tato práce byla komplikovaná zejména tím, že v průběhu diskuzí docházelo k určitým eh, nečekaným komplikacím které by si vyžadovaly navýšení některých nevhodných eh, částí rozpočtu. Na, nakonec eh, se to stalo předmětem kompromisu. Takže o které oblasti jde? Například odměňování sekretariátu, několik milionů eur, dále pro obnovu, eh, tedy například vybavení kanceláří poslanců a další otázky. Já si teď eh, kladu eh, základní otáz, dotaz. Eh, jsou tato všechny, všechna, všechny žádosti o navyšování na místě, kdy členské státy činí stále více obětí, pokud jde o úspory? Neměli bychom jít příkladem? A nakonec doufám, že se nám to podařilo. Merci bien. Děkuji vám za zelené Indrek Taran za jednu, na jednu minutu. Eh, Děkuji, eh, pane předsedo Především mi dovolte, abych poblahopřál panu zpravodaji za jeho velice participativní metodu eh, při sepisování této zprávy a že jako odvážný kapitán se skutečně provedl eh, tuto loď eh, úspěšně mezi Skylou a Charybdou, jestli mohu citovat tato dvě jména ze starořecké historie. Ale samozřejmě žádný zpravodaj neuspokojí neuspokojí stejně všechny skupiny. A tady za nás například, pokud se týče o budovy, myslíme si, že pořád by to mělo být financováno půjčkami a momentálně totiž tady máme ve společné měně nejnižší úrokové sazby. Na výšení eh, eh, plate pro sekretariát nám připadá časově nevhodný návrh. Za třetí, zvýšení výdajů na informační technologie a cyberbezpečnost bude se už to už blížit 150 milionům eh, euro. Samozřejmě, že je to velice drahé, ty projekty, když kupujeme například iPady pro, eh, člen, eh, pro členy, už sponzorujeme pana Gatese, proč teď sponzorujeme i Apple. Myslím, že freeware by bylo dobré a určitě by se také dostavila i ke... Pane, pane předsedo, je to velice důležité, jde o peníze. Myslím si, že se to týká mnoha v tomto parlamentech. Já teď eh, cítím vlastně, že je větší bezpečnostní hrozba, jestliže sekretariat, asistenti nebudou mít dost peněz, než že tady budou skuteční teroristé. A eh, děkuji. Eh, peníze jsou určitě velice důležité, nicméně důležité je čas. Někdo říká, že čas jsou peníze, takže prosím, aby se všichni toho času drželi. Za skupinu EFDD markovali a má minutu. Ano, děkuji, pane předsedo této zprávě se správně poukazuje na to, a já prosím, aby si to kolegové pročetli, že Evropský parlament musí jít příkladem ve svém rozpočtu, aby se příliš nelišil od reality, ve které žijí naši občané. Proto žádáme my jako frakce, ptáme se, proč jsou naše platy zase zvyšovány. Jeden milion navíc. I e, cestovné do Štrasburku e, vzrostlo skoro o tři e, miliony. 15 milionů každý rok navíc na platy už tak dobře placených úředníků. Zajímalo by nás, proč jsou výdaje na budovy Eh, skoro zdvojnásobeny. Jestli chceme pracovat více, v pořádku, ale pak třeba nebudeme potřebovat Dům evropských dějin. I nadace a eh, eh, strany jsou podporovány. Je to to, co po nás chtějí naši občané. Zítra zjistíme, kdo vlastně zde chce dělat slušnou úspornou politiku a kdo to jenom předstírá. Děkuji, pane Vali. A nyní jednotlivý řečník, za prvé kolega Bernd Kölml, jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, i já se chci nejprve poděkovat kolegovi Depré za jeho práci. Už opakovaně to zde zaznělo, ale není eh, to asi dost, že žijeme v době, Eh, kdy eh, máme závažnou finanční krizi. 550 milionů obyvatel EU denně dostávají signál, že státy musí šetřit. A proto eh, Evropský parlament musí jít příkladem se svým rozpočtem. Jsem rád, že ehm, zvýšení výdajů se podařilo omezit na 1,6 Zároveň musíme pracovat na tom, aby tento limit bylo možno ještě dále snižovat. Musíme si stanovit správně priority a to podle mě zejména v oblasti eh, počítačových technologií. Tady musíme být zvláště obezřetní, protože bez počítačových technologií bychom nemohli fungovat. Tady musíme dbát na na to, aby nevznikly žádné problémy. Na druhou stranu také zaznělo, že musíme udělat víc pro bezpečnost budov. Varuji před tím a placebo efektem, kdy eh, budeme financovat víc, ale bezpečnost se tím nezvýší. Děkuji, pane Kelmele, a nyní teď Sandra Lones také na jednu minutu. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Kolegové, Evropa se potýká s problémem důvěryhodnosti. Existuje určitá mezera mezi Evropou a občany. Chybí nám veřejná podpora. Této situaci jsme svědkem již několik let, ale nepoučili jsme se. Již 20 eh, let, již několik let tedy účetní dvůr eh, odmítá vydat eh, a absolutorium schválit účty a parlament to stejně vždycky odhlasuje. Takže tady zase vynakládáme nějaké prostředky, zatímco obyčejní lidé se musí utahovat eh, eh, opasky. A teď eh, je zvýšíme odměňování sekretariátu. No, tohle rozhodně nezvýší veřejnou podporu Evropské unie a proto skupina EKR bude hlasovat proti někteří další jistě také, asi to nebude stačit, ale doufám, že se k nám připojí více lidí, abychom vyslali jasný signál. A teď se dostáváme k postupu Catch the Eye. Každý na jednu minutu. Mám tady tři řečníky. Nejprve Viktor Negresku, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Beru si slovo Eh, jakožto člen výboru pro rozpočet musím říct, že jsem dosti zklamán, i když pan Gerard Depre je jedním z mých favoritů z dalších eh, skupin. Ale parlament zastupuje občany a financujeme eh, zástupce a ne byrokracii. Volené zástupce máme financovat. A teď tady vidíme, že se má uplatnit určitý minimální plat, ale eh, když se podíváme eh, například v eh, jaká je situace v, v Rumunsku, tak tam je to 700 eur, což je pod úrovní mnoha jiných členských států a musíme si skutečně klást jasné otázky. Já chci, aby mé otázky například eh, byly veřejné, eh, aby se vědělo, co se v parlamentu děje, jaké jsou, jaká jsou prohlášení, jaké mechanismy. Demokracie stojí peníze a nesmíme tuto demokracii omezovat a redukovat. Děkuji. A nyní minuta notes Marias. Pane předsedo, pane chtěl bych zmínit tři věci. Za prvé, rozpočet předpokládá, že se vynaloží více peněžních prostředků i na pracovní sekretariát. Netýká se to petičního výboru. To je velmi důležitý výbor, protože díky tomuto výboru má Evropský parlament přímý kontakt eh, s občany. Proto si myslím, že ten by měl také dostat více peněz. A pak eh, trochu mám obavu eh, v souvislosti s tím, že se navrhuje, aby se snížil počet psaných otázek. Přece parlamentní dohled je jedním z hlavních úkolů parlamentu. Pokud nebudeme mít možnost klást dotazy, pak budeme omezovat fungování parlamentu. To je proto pokrytectví říká, že tímto, říkat, že tímto způsobem se ušetří. Vielen Dank. Děkuji. A první je kolega Iran Jakovčič v CatchDA. Děkuji, pane. Já bych eh, rád poděkoval panu zpravodaj Depre za úsilí o prezentování tohoto dokumentu a Rád bych také podtrhl to, co zde již zaznělo, že totiž musíme investovat do bezpečnosti a do bezpečnosti eh, v budovách Bruselu a i do bezpečnosti této budovy. Musíme také investovat do bezpečnosti eh, IT. Eh, to je bez, bez pochyby, protože jsme skvělým cílem pro všechny ty, kteří nás nemají rádi. Dovolte, abych řekl následující. Otázka asistentů a našich kanceláří eh, v Chorvatsku vyvolalo zajímavou debatu. Já bych rád eh, odpověděl na některé otázky, které zazněly v chorvatských médiích, jestli budou akreditováni další asistenti v Bruselu a tak dále. Chci tuto otázku položit a zajímalo by mě také, kdy toto všechno nabude účinnosti, protože to zatím jasné není. Ano, děkuji kolegu Jakovčiči a nyní ještě jednou na dvě minuty pan kolega zpravodaj na závěr debaty. Eh, Pane předsedo, dovolte mi reagovat eh, na eh, dva Eh, projevy. Jeden se týkal mnoha různých otázek. Pane Marias, vždycky můžeme klást eh, další eh, otázky, nedají se samozřejmě zrušit. Může, jsou otázky omezeny na pět za měsíc, ale když si to vynásobíte počtem poslanců, tak eh, víte, že mnoho z nich ovšem dává mít méně než 50 otázek denně. 20% eh, poslanců eh, naopak zodpovídá za více než polovinu všech dotazů. Ale někteří o to nemají vůbec žádný zájem a to už vůbec ne ve vztahu k občanům. Jinak máte samozřejmě právo myslet, jak myslíte, já mám právo myslet, jak myslím a mám právo říkat, co chci, ale klidně použijte modrou kartu. A teď pokud jde o implementaci reformy a lepší rovnováhy mezi asistenty parlamentními a akreditovanými, tak s předsednictvem jsme se dohodli na tom, že tato reforma by měla vstoupit platnost od 1. ledna 2016, ale bude existovat přechodné období 6 měsíců protože někteří poslanci mají eh, určité eh, smlouvy a nemohou je jednostranně vypovědět. Tento eh, návrh rozpočtu. Eh, k němu jsem tedy eh, zpravodajem a jakožto zpravodajem jsem musel eh, získat většinu v rámci výboru pro rozpočet a s předsednictvem a dospět ke kompromisu. Tím se tam dostaly i některé věci, které se nám líbí. Více, jiné, méně. Akceptuji kritiky, které byly formulovány zejména těm, kteří se vyjádřili v dobré víře. Můžeme se na věci dívat různě, ale jednu věc nepřipustím. To jsou populistické kritiky. A některé Někteří některý přispěvatele se domnívají, že v návrhu rozpočtu, o kterém jsme tu rozhodli a které máme hlasovat, jsme nějakým způsobem e, zapříčinili, že si mm, poslanci namastí eh, kapsu, ale tak to rozhodně e, není. My jsme přijali opatření, která poslancům umožní lépe vykonávat svou činnost. Takže neakceptuji takovéto populistické kritiky. A ještě na závěr mi dovolte říci, že jestliže tu existuje určitá odmítavost něk- ze strany některých občanů, odmítavost Evropské e, unie, tak eh, každopádně eh, to je v, vinou některých, kteří volí určitá slova, která by volit neměli. Tím končím rozpravu a hlasování se bude konat zítra.